Good afternoon. Um, thank you all. Tak dobré odpoledne. Děkuji, že jste mezi nás přišli do výboru IMCO. Pro vnitřní máme zde na programu workshop o pravidlech e-commerce vhodný pro digitální epochu a jsem ráda, že mohu předsedat tomuto workshopu dnes odpoledne společně s kolegou, který je také zpravodajem panem, panem Alexem Aegiusem Salebou, který je zpravodaj pro Digital Services Act, zlepšující fungování jednotného trhu. Tento workshop organizuje eh, oddělení politiky E na žádost a jak víte, tak eh, jsme, zapojem, zapojujeme nezávislé odborníky z univerzit, think tanků, evropského legislativního procesu, abychom zajistili, že naše rozhodování se zakládá na nejlepších důkazech odkazech. V posledním 15 letech parlament změnil své pracovní metody a, organizač, a o svou organizaci směrem, na rozhod, směrem k rozhodovacímu procesu založeném na důkazem, tak abychom měli také veškeré prostředky k lepším lepším legislativním rozhodnutím. Snažíme se také zvěšovat důvěryhodnost a demokratickou legitimitu. Ten model Eh, nezávislých odborníků je důležitý krok k posilování legitimity a důvěryhodnosti evropské legislativy. Je to nový způsob integrovaného postupu a zapojování expertů do demokratické debaty. Máme zde osm nezávislých eh, expertů se známých evropských univerzit, think tanků, se zúčastněných subjektů a organizací pro ochranu spotřebitelů, aby informovali náš výbor o nejdůležitějších oblastech vývoje v oblasti elektronického obchodu, abych se podíleli na diskusi o budoucím aktu o digitálních službách. Dnes budeme diskutovat hlavně čtyři témata. První panel se zaměří na analýzu stávajícího stavu a na možné cesty pro zlepšení. Druhý panel, jak zlepšit stávající rovné podmínky pro evropské podniky k, pro, pro, ve prospěch spotřebitelů. Evropská komise nám bude prezentovat svůj, post, svůj postup a stávající iniciativy v oblasti aktu o digitálních službách a zúčastněné subjekty se s námi podělí o své obavy obavy a závěry, co se týká stávající regulace a jak ji zlepšit. Takže nyní dám slovo panu Alexi Agiusu Salibovi na úvod. Takže nejprve vítám kolegy, odborníky, že jsou, až jsem velmi rád, že jsou zde dnes s námi. Jsem velmi poctěn, že mohu spolu předsedo, před, předsedat tomuto workshopu. Pro ty, kteří mě neznají, jsem Alex a Jules Saliba za SAD a jsem také zpravodajem za legislativní iniciativy výboru IMCO v oblasti aktu o digitálních službách. Jak víte, dnes vlastně žijeme v digitálním světě, kde je mnoho platform sociálních médií a digitalizace hraje obrovskou roli a to jak při rozhodování, tak v ekonomickém životě. Ekonomika platform se stává skutečně klíčovou, tak aby občané, spotřebitelé a podniky spolupracovali a která by měla usnadňovat politické a ekonomické výměny zboží, služeb, například nakupování, propojování s přáteli, sdílení zkušeností, dívání se na filmy, čtení knih, rezervování cest. Veškeré tradiční aktivity nyní vlastně přecházejí na platformy, které tyto aktivity zajišťují spotřebitelé a podniky se podílejí na platf- ekonomice platform kterou občané v široké míře využívají, přináší užitek jak pro spotřebitele, tak pro podniky v Evropské unii, kteří mají snadnější přístup ke službám a zboží a usnadňuje to transakce mezi nimi. Ale současně internetové platformy také je potřeba, aby zde existovaly nové politiky a regulatorní rámec a my tedy musí, musíme na to reagovat. Mnoho z nás se shodne na tom, že tento růst je také spojen s určitými obavami ohledně dominantního postavení na trhu, asymetrie eh, postavení a moci mezi platformami, podniky, občany a, a ob, zákonotárci. Je zde, je zde, jsou zde opatření eh, a EU legislativa, která by měla platit také pro platformy jako poskytovatele onlineových služeb, zboží a aplikací, spotřebitele a podniky a jsou někdy vystavováni riziku, protože jednak stávající legislativa není dostatečně uplatňována a existuje určitá nejistota ve výkladu této legislativy. A proto jsme se zde dnes sešli, abychom hodnotili stávající výzvy, kterým čelíme, podívali se na stávající legislativní rámec a abychom zhodnotili, existující směrnici o elektronickém obchodu. To je, zda je stále relevantní a stále vhodná pro to, aby čelila nové realitě, které čelíme v každodenním životě v digitálním sektoru. A pokud ne, tak jaké jsou hlavní problémy, hlavní výzvy? které máme před sebou a která, jaká jsou ta nejlepší řešení, abychom těmto výzvám dokázali čelit. Směrnice o elektronickém obchodu je jeden z úhelných kamenů eh, toho, této oblasti na, dlouhý, eh, na dlouhou dobu dopředu. Nicméně před 20 lety digitální ekonomika byla úplně jiná, než je digitální ekonomika, ve které žijeme dnes a některá ustanovení musí být přehodnocena, musíme o nich znovu popřemýšlet, zda jsou stále vhodná pro svůj účel. A mnoho zúčastněných subjektů a obyvatelé se domnívají, že je nutno pro, že, provést, nicméně se obávají, že je určitá hrozba, co se týká revize směrnice o elektronických službách, ale já si myslím, že, bych tom, že bychom v tom měli vidět příležitost, jak řešit stávající problémy a nedostatky, které eh, máme ve stávající legislativě a abychom poskytli lepší a bezpečnější prostředí jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Směrnice o elektronickém obchodě vychází ze základního principu, který byl zásadně důležitý pro služby, pro volný pohyb služeb a volný pohyb zboží eh, na našem jednotném trhu. Jsou zde určitá omezení a určité výjimky pro prostředníky v skytování služeb. Když byla tato směrnice schválena, tak platformy jako Google, Amazon nebo Booking Eh, byli v dominantním postavení. Mnoho platform ještě neexistovalo, jako Shopify nebo Facebook, eh, které vznikly v roce 2004 a 2005 nebo Airbnb v roce 2008, Instagram například, který vlastně začal být používán od roku 2010. V, roce, v minulých 20 letech obchodní modely těchto a jiných společností se změnily. Dynamika sil na trhu se také změnila. Pro mě osobně bude velmi zajímavé si dnes vyslechnout, jak tyto obchodní modely interagují se stávající směrnicí o elektronickém obchodě a s ustanovení o Safe Harbor. Máme zde mnoho důležitých témat. Ehm, podívat se na to, jak tyto platformy fungují. Někteří využívají role prostředníka a sami se zbavují tímto zodpovědností za transakce a služby, které zprostředkovávají a nabízejí například nebez, nejisté, nebezpečné produkty, které se prodávají po internetu, vystavují někdy naše spotřebitele riziku. Dále prostředí na digitalizovaném trhu vede také k růstu kolaborativní ekonomiky, ke zvyšování počtu platform a poskytovatelů služeb ekonomika platform se značně vyvinula a zákonodárci musí dohnat eh, tento náskok. Máme zde určitá pravidla a orgány, které už existují, ale vidíme mnoho, mnoho vývoje, no, velký vývoj v jednotlivých členských státech. Například mohou zmínit Francii a Německo jako příklad, kde vlastně se vytváří mnoho takzvaných pečvorkových eh, aktivit v určitém tomto citlivém a důležitém odvětví. Eko, platformová ekonomika se hodně rozvinula, hodně vyvinula a proto opakují, že zákonodárci musí dohnat jejich náskok. Evropská řešení bude posune naši pozici na, te, abychom se stali hlavním digitálním lídrem v této oblasti, nejen tedy z, poz, z perspektivy Evropské unie, ale také na světové scéně. Už když jsme uh, připravovali s GDPR, tak to byla také příležitost a my musíme se chopit této příležitosti a využít ji pro digitální odvětví. Ale nesmíme nikdy zapomínat na to, že Evropa spočívá na velmi důležitých principech a základech a hodnotách. Musí, a vlastně stejná pravidla, která platí pro tradiční obchod, musí platit i pro elektronický obchod. Nikdy nesmíme zapomínat na spotřebitele, na přístup založený na spotřebiteli. Spotřebitelé jsou pilířem ekonomiky a musí být vždy chráněni odpovídajícím způsobem. Tyto dva základní cíle nesmí jít proti sobě, ale musí jít ruku v ruce tak, abychom dosáhli úspěšné reformy Evropské unie. Evropská unie musí nabízet řešení stávajících problémů a dívat se do budoucna. Digitální trh byl vybudován na důvěře, na vysoké úrovni ochrany spotřebitelů, což je ta správná cesta ku předu. Dnešní debata stanoví, jak budeme chránit uživatele zítřka. Jinými slovy, občané tak, aby občané, podnikatelé a uživatelé mohli skutečně těžit z jednotného digitálního trhu. Some eh, Pár praktických pokynů, než začneme. Měli byste vědět, ehm, ehm, workshop je vysílán na webu, ehm, kopie dostanete v místnosti, prezentace biografií a řečníků jsou k dispozici na webové stránce výboru IMCO a eh, shrnutí, taková zpráva bude k dispozici za pár týdnů a bude umístěna na webové stránce eh, parlamentního internetu. Jak vidíte na obrazovce, tak jeden z účastníků eh, bude hovořit pomocí videolinku, eh, to máme v druhém panelu. V prvním panelu eh, bych rád představil pana profesora Distrela z Univerzity Namuren Central Regulation of Europe a pak eh, pana profesora Hanse Schultera Nulkeho z Osnabrückské eh, univerzity, který bude mluvit o právním rámci pro e-commerce a o eh, internetném trhu a překážky pro hm, volný pohyb digitálních služeb. A pak doktor Felice Simonelli se SEPS, který poskytne analýzu hm, toho, jak hm, získat výhody pro jednotný trh z e-commerce. Chtěl bych připomenout všem řečníkům, že máme velice striktní časovou osu, časový harmonogram. Můžeme vám povolit pouze 7 minut, což je velmi krátké krátká doba. A také eh, budeme eh, vám ukazovat vždycky hodinky, budeme velmi přísní v tomto časovém managementu. Eh, takže bych teď chtěl dát slovo panu profesoru Israelovi. Je to směrnice e-commerce, je to jedno takové jádro interního jednotného trhu. Profesor Israel. Thank you very much for, uh, for the invitation and uh, good, af, uh, good afternoon to everyone. Chtěl bych popřát hezké odpoledne všem. Tři věci Ehm, mluvíme o cílech, o směrnici, a ehm, chci říct, jaká je, jaký je pilíř eh, směrnice. Eh, děje se tady hodně věcí a eh, toto může také vést ke změně této směrnice. Víte, cílem směrnice, tak jak byla nastíněna, je rozvinout e-commerce a jednotný trh zároveň, protože jsou hm, to velice dobří spojenci. A čím více e-commerce máte, tím více jednotného trhu budete mít a tím lepší hm, bude, lépe bude fungovat jednotný trh, tím lepší bude, aby se hm, zlepšila tato platforma e-commerce. A tady máme dva hlavní prostředky, abychom toho dosáhli. Eh, jedna je, je takový úměrná sada pravidel. Jestliže máme, máme jednu platformu e-commerce, tak musíme normálně zohlednit pravidla té země, eh, platformy, kde to bylo zřízeno. To by mělo být úměrné a je tu, se bylo zmíněno sedm eh, prvků, je to hlavně důvěra, důvěra uživatelů a proto je tady, jsou tady eh, pravidla zaměřená na ochranu eh, eh, zakotvená v této směrnici a pak tady je důležitá spolupráce mezi členskými státy, která by mohla být vylepšena, ale toto zmíníme za chvíli. Druhý prvek spojený s důvěrou je postarat se o to, aby každý aktér v celém toto hodnotové řetězci hrál svou roli a postaral se o bezpečný internet. Proto je velice důležité, aby ta platforma je důležitá, ale také uživatel a úřady hrají svůj, svou roli a to je také cílem této směrnice. Jak jsem řekl, čtyři pilíře a pokusil jsem se je zorganizovat podle eh, toho, jak se, jak so, eh, se k sobě hodí. Já si myslí, rozhodl jsem se, dá, jí dám medaile eh, těmto jednotlivým pilířům. Tak jedna, která funguje velice dobře, jak řekl paní předsedkyně, je, je jednotný trh, je to jeden z takových přidaných hodnot směrnice, měli bychom si to ponechat. Pak je tady, jsou tu další pravidla, která se týkají ochrany spotřebitelů a uživatelů, protože, jak víme, tak Eh, směrnice e-commerce je více než eh, jenom ochrana, směrnice pro ochranu spotřebitelů. Jsou tady pravidla týkající se transparentnosti, reklam, smluvní záležitosti a tady vidíme, že to eh, fungovalo relativně dobře. Takže zlatou medaili jsme udělili. Pak tady máme výjimky z zodpovědnosti. Jsou to tři typy služeb, mm, ne všechny služby. Je tady caching a pasivní nebo vzájemní vztahy. A pak je tady stříbrný stříbrná medaile, protože si myslím, cíl byl dobrý, ale problém je, že to pravidlo nebylo tak jasné a vlastně to vede k rozdílným interpretacím napříč členskými státy. Takže tady vidíme, že směrnice eh, si mohla, udělat, mohla být lepší a proto by se mohla eh, zlepšit. A konečně vymáhání, a to eh, uslyšíme později v prezentaci také, směrnice byla velice futuristická tenkrát a to v tom smyslu, že šlo etický kondex, šlo o řešení problémů problémů spolupráce mezi členskými státy, ale tady mám jenom bronzovou medaili, protože si myslím, že, dáska, že sankce jsou velice slabé, jak jsou zakotveny ve směrnici. Spolupráce mezi členskými státy nefungovala vždycky tak, jak měla. Takže mm, tady opět prostor ještě pro vylepšení. A pak samozřejmě, jak zmínila také paní předsedkyně, všechna ta veškerá nová evoluce za posledních pár let nebo dvě roky máme platformu. Některé jsou větší, což znamená, že jsou masivnější ve svém dopadu, ale jsou také s, mohou, mohou toho něco dokázat a jiné jsou více interaktivnější. Uživatel má daleko aktivnější roli, než tomu bylo před 20 lety. Také máme nové technologie, které otevírají dveře pro rizika, ale také pro nové příležitosti, zvláště automatizace digitalizace a umělá inteligence. A to může na pomoci k tomu, že platforma může monitorovat obsah. A konečně tu máme nový zákon na evropské úrovni, máme eh, směrnici o službách od eh, té doby, máme eh, směrnici o ochraně spotřebitelů, ta se hodně zlepšila za poslední 20 let. A poslední parlament, tady, tady se zlepšily otázky zodpovědnosti, co se týče třeba audiovizuální služeb copyrightu a třeba teroristické nějaké obsahy. Mm, a takže je jasné, že tady pravděpodobně potřebujeme koherentní vztah mezi všemi těmito Eh, platformami, které vznikly za posledních 20 let. A jak paní předsedkyně zmínila, eh, je to takový patchwork, který tady vidíme v různých členských státech. A to pochopitelně představuje určitou obavu to nás může znepokojovat, eh, vás v Evropském parlamentu, ale i ty, kteří věří v jednotný trh, protože stále více eh, vidíme, jak říkala paní předsedkyně, že některé členské státy chtějí regulovat eh, některým nějakým způsobem. Máme tady určitý zákon jako na ustanovení ve, Francii, v Německu, pak nový zákon, který byl navržen ve Velké Británii. Takže já jsem to dneska ráno čet četl návrh komise z roku 98 a myslím si, že je to velice dobré čtení. A vidíte, že tehdejší obava, kterou měla komise, vidíme všechny tyhle ty zákony, jak žijí, ale musíme být opatrní. Musíme proto eh, na tom v Evropě pracovat. Takže eh, do určité míry eh, máme takový nový tlak na jednotný trh, který je nezbytný. A mm, mm, mm, já, mé posouzení je založeno na různých ekonomických studiích nezávislé posouzení a znovu bych rád poděkoval za to, že jste eh, nás přizvali k této diskusi náš mm, interní trh, který dá směrnice k tomu, ta eh, funguje a přinesla sebou celou řadu výhod pro spotřebitele a podniky. Takže jasně tady musíme toto ochránit a musíme to ještě zlepšit. Eh, zlepšit to takovým způsobem, že možná spolupráce mezi členskými státy nebo systém spolupráce mezi členskými státy by mohl být vylepšen. Eh, co se týče výjimek z odpovědnosti, ano, to by mohlo být jádrem diskuse. Víme, eh, že pravidla někdy nejsou úplně jasná nebo alespoň nejsou tak dobře upravena pro současnou velmi interaktivní platformu komise. Pracovala na těchto eh, doporučeních před dvěma lety. Eh, to byl velice dobrý krok a myslím si, že otázka teď je, jak budeme, abychom pokračovali v tomto směru a možná integrovali do směrnice některé z prvků, které teď eh, jsou předmětem těchto doporučení. A co se týče vymáhání pravidel, musíme pokračovat v tomto novém způsobu vymáhání pravidel. Já vím, že tady ona je idea té nového způsobu práce, ale také je nový způsob vymáhání vzdělávání. Pokud bychom, eh, máme teologie jako umě, <laughs> technologie jako umělá inteligence, pokud eh, mm, eh, tyto bychom si měli jasněji představit. Takže toto je mé posouzení směrnice a jsem velmi rád, když budeme pak spolu všichni pokračovat v diskuzi. Ano, děkuji. A to všechno za sedm minut. Děkuji mnohokrát. A teď předám slovo eh, profesoru Šulte Nelkemu. Eh, jeho prezentace o právním rámci e-commerce a eh, interním trhu, trhu, hlavní překážky pro volný pohyb digitálních služeb, digitálních a zlepšení současné situace. Také za sedm prosím, děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji za pozvání, dobré odpoledne. Bude to rychlý přehled za sedm minut, ale Eh, tady pan profesor už trošku o tom hovořil od přijetí směrnice a eh, nyní tedy, co se týče překážek volnému pohybu eh, a případné možné akce, tak tomu se na to se soustředím já. Takže tady máme seznam legislativy, po eh, přijetí směrnice. Eh, tady vidíme tedy hlavní eh, nařízení o ochraně dat, směrnice o audiovizuálních médiích, směrnice o mm, copyrightu na digitálním trhu a to je cesta k tomu, co vlastně dnes nazýváme Eh, zákon o digitálních službách. Tyto legislativní texty již obsahují eh, určité pasáže, které potřebují rozšířit eh, a, a, a převzít v tom novém nařízení o digitálních službách, jako je třeba zodpovědnost operátorů platform a tím se dostáváme k výzvám trhu, jak už tady eh, říkali předřečníci, platformová ekonomika změnila eh, jaksi rozdání karet a eh, tam ty, se změnily ty bipolární problémy mezi prodávajícím a kupujícím a, a tak dále. A i teď tady vidíme vlastně třetí subjekt, který do toho vstupuje a to je operátor platformy. A otázka zní, jestli eh, operátor platformy také zodpovídá za kvalitu zboží, eh, kterou, eh, které někdo na té platformě nabízel a třeba jsou problémy s její kvalitou, kvalitou toho zboží. A to taky tady několikrát zaznělo eh, ustanovení o bezpečném přístavu, eh, které eh, jak si chrání některé poskytovatele třeba před odpovědností fungují víceméně dobře, ale je tam vždy trochu něco negativního, protože e, to vlastně e, znamená, že tam je ně, něčí jiná odpovědnost a oni pouze jak si tam poskytují ten prostor. A jedna z otázek zní, jestli nový, nová, no, e, nová legislativa může pracovat s pozitivní odpovědností vůči Eh, informačním společnostem nebo poskytovatelům nebo platformám. Takže klíčová eh, otázka, to je otázka udržitelnosti. Všichni vidíme, že platformy mají mm, určitou sociální dimenzi, kterou jsme si před 20 lety neuměli představit, jako je diskriminace, nebezpečí pro demokratické mechanismy, sociální stabilitu a tak dále. A všichni vidíme, že internet se stal tak důležitý v životě každé lidské bytosti, že v musíme uvažovat o určité formě eh, jaksi základního práva přístupu k internetu, eh, kterou musí, který asi bude muset Evropa eh, garantovat a ještě v souvislosti s umělou inteligencí. Čili co je potřeba udělat? Je celkem jasné, proto, aby to taky korespondovalo se stávající situací na trhu, aby byly zavedeny transparentnější povinnosti, aby byly přesněji definovány role operátorů platform, aby byly jasnější informace ohledně identity poskytovatelů obsahu a informace o moderování obsahu na takových platformách a Eh, dále, jak už jsem říkal, otázka odpovědnosti bude klíčová a možná tady jsou dva typy odpovědnosti, oba jsou důležité. Jedno to je jakási interní odpovědnost, odpovědnost vůči uživatelům platform, třeba pr- prostý příklad prodávající eh, třeba má reklamaci vůči operátoru platformy, že to je nebezpečné zboží nebo nekvalitní a platformy mohou zase eh, mít eh, vliv eh, na osoby, které nejsou uživateli platform, čili to oboje je potřeba řešit. A strategie pro znovu získání kontroly nad normami a kvalitou na trhu ze strany členských států, to je určitě, to vyžaduje soubor nástrojů, takzvané kodexy eh, chování před dvěma lety eh, to příliš dobře nefungovalo, jak to tady i zmiňoval pan profesor. Já bych eh, myslel, že je vhodný mix legislativy, normalizace, která bude klíčová, a monitorování ze strany EU a ze strany členských států a jejich organizací. Bude potřeba nalézt odpovídající mix těchto nástrojů pro to, aby právní rámec byl odpovídající digitální ekonomice. Děkuji. Děkuji vám. A nyní třetí řečník je doktor Simonelli ze SEPS a bude mít, e, přednášku o přínosech elektronické ekonomiky 20 eh, let po přijatí směrnice e-commerce. Děkuji. Děkuji za pozvání na tuto zajímavou akci. Díváme se na ekonomické aspekty. Eh, elektronická ekonomika má dva přínosy, eh, které je třeba maximalizovat a náklady, které je třeba minimalizovat. Přínosy už tady byly prezentovány. Je to znamená větší pohoda spotřebitelů, nižší ceny, větší výběr a větší sociální koheze. To znamená osoby, které e, třeba ze zdravotních důvodů nemohou do obchodu nebo nemají auto, tak to mohou využít. Další je přínos pro jednotný trh, to znamená pro obchod, e, e-commerce e, zkracuje vzdálenosti a E, zajišťuje územní e, soudržnost i lidé daleko na venkově mají přístup na jednotný trh prostřednictvím e-commerce. A konečně přínos pro malé a střední podniky, které jsou páteří ekonomiky, otvírá to přístup k geograficky vzdáleným trhům tím, že mohou nabízet své služby po internetu a zajišťuje jim to vyšší příjmy. Tyto přínosy zatím ještě eh, nebyly plně využity, protože nadále existují určité překážky. Některé ty překážky se týkají přeshraničního obchodování, který je daleko méně eh, rozvinutý eh, než obchodování vnitrostátní. Jednak tu máme digitální obsah a teritorialitu a trh pro Eh, digitální obsah eh, eh, by mohl jaksi mm, se rozšířit mm, o 27%, jestliže by se odbouraly geografické překážky. A nyní eh, tedy eh, od přijetí směrnice, to bylo v době, kdy eh, internet pouze spojoval spotřebitele s, s podnikem nebo toho nabízejícího a při, přijímajícího, ale ti, spotřeb, ti prostřed, zprostředkovatelé měli takovou pasivní roli. Zatímco teď tu máme giganty na internetu, platformy a tento jev je ekonomicky významný. Na straně e, nabídky je celá řada podniků, které prodávají zboží a služby a není to jenom o zprostředkování, ale ty platformy také poskytují celou řadu složeb, kromě toho zprostředkování. Jsou to služby spotřebitelům, e, dodávky, skladování a tak dále, čili také snižují náklady přístupu k e, elektronickému obchodu a je potřeba jak si, nebo umožňuje to překonat ty překážky, které tam dřív existovaly. To znamená, prostřednictvím platform překonáváte jazykové překážky, ale na straně poptávky je to ještě významnější. 60% soukromé spotřeby služeb a zboží nyní je realizováno prostřednictvím digitálních platform a 70% spotřebitelů se raději spolehne na ty platformy, pokud ta daná služba nebo zboží jsou k dispozici na takové platformě. Čili e, všem jsou jasné výhody platform, ale teď jde o to, jaké představují náklady. Je to energetika a životní prostředí. Tam se očekává, že to představuje asi 8 spotřeby elektřiny do roku 2030. To představuje veliký elektronický náklad, když ta elektřina nebude bezuhlíková. Dále dochází ke ztrátám daňovým, kdy eh, tyto platformy eh, mají eh, strategii pro plánování daní, sídlí třeba v zemích, kde jsou je zdanění nižší a podobně. A konečně je tu otázka kup, obchodní síly, kde tyto platformy rostou, mohou jaksi extrahovat veliké množství hodnoty a až 35 platform nebo 35% spotřebitelů jak si se obrací na ty platformy, kromě toho mají velikou obchodní sílu vůči eh, prodávajícím a také vůči spotřebitelům. Eh, je tam asymetrie eh, informační kdy ovlivňují spotřebitele v tom, co si bude online kupovat. Jaká jsou řešení? Když se podíváme na tu e, stranu výhod, měli bychom odbourat bariéry při přeshraničním obchodu, to znamená zajistit, že celá řada legislativních aktů e, z minulosti by potřebovala přeskum aby se rozšířil jejich, jejich pole působnosti a efektivnost. Například eh, směrnice o copyrightu, o teritorialitě, ehm, Dále je tu jedno z řešení, které se týká životního prostředí, to znamená eh, podpora dohody o obnovitelné eh, energii. Dále je tu celá ta problematika daňová. OECD eh, navrhuje digitální daň a pokud eh, nebude přijatá, tak je potřeba statečně se do toho pustit eh, z naší strany na úrovni EU a konečně mít jistotu, že nebude zneužívána obchodní síla. To znamená zákon o hospodářské soutěži, který ale z řady důvodů není dost účinný, není vhodný pro digitální věk a věnuje se pouze zneužívání dominantní pozice, ale ono není lehké prokázat dominantní pozici. Takže je to o vhodném eh, použití této legislativy a její aplikace na platformy, protože mm, zákon z roku 2002 není dostatečně ambiciozní, ale je třeba také, aby mm, se eh, eh, někdo zabýval jaksi vazbou mezi platformou a spotřebitelem, a aby se řešila otázka informační asymetrie. A konečně Eh, eh, internet eh, existuje a je potřeba a, ten poskytovatel tu je a my musíme uvažovat o tom, jak spolupracovat s platformami tak, aby jejich role zajistila udržitelnou výrobu i spotřebu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli první panel a nyní dám slovo svému spolupředsedovi, a teď přejdeme k druhé části našeho workshopu, ke druhému panelu. A to je, jak zlepšit stávající rovné podmínky pro evropské podniky ve prospěch spotřebitelů. Druhý panel eh, bude mít pět různých prezentací. První to bude profesor dr. Jan Nordeman z Humboldtovy univerzity v Berlíně, který bude hovořit o odpovědnosti a povinnosti poskytovatelů digitálních služeb a o fungování internetového trhu pro digitální služby. Potom bude profesor doktor Kadína Pedresky z Univerzity v Píze, která pohovoří o novém rozvoji a inovacích, které přináší umělá inteligence v oblasti elektronického obchodu a o výzvách elektronického obchodu. Potom doktorka Melanie Smith z Cardiffské univerzity o spolupráci a vymáhání mezi členskými státy, profesor doktor Giovanni Sartor z institutu, univerzitního institutu ve Florenci, který bude hovořit o ochraně spotřebitelů a konečně doktor Nick Soneman z Future Candy, který bude hovořit o novém vývoji v oblasti digitálních služeb. Takže bych rád dal slovo panu eh, Nordemanovi, aby pohovořil o fungování jednotného trhu pro digitální eh, služby, o odpovědnosti a povinnostech poskytovatelů digitálních služeb, výzvách a příležitostech. Máte sedm minut. Ano, děkuji. Pane předsedo, pane spolupředsedo, za to, že jste mě pozvali na tento velmi důležitý zajímavý workshop. Já vás musím zklamat, protože kdybych měl více než sedm minut, tak bych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 začal, že tedy, eh, že, že Němci nikdy nezačínají prezentace vtipem, ale obsahem, ale tí, teď tedy skočím přímo do mé prezentace, protože mám jen sedm minut, takže hovořím o odpovědnosti a povinnosti poskytovatelů. Internet má hodně a hodně eh, výhod, ale také hodně nevýhod a jedna z těch hlavních nevýhod je, že dochází k mno, velkému množství porušování, pokud pokud neřekneme přímo v masivní míře. Eh, je obtížné pro individuální uživatele identifikovat nebo zůstávají anonymní, jsou jich velké počty, takže je velmi efektivní mm, podívat se tedy na ty poskytovatele eh, na to, zda dochází k porušování eh, právních povinností a také potřeba udržovat důvěru v digitální služby protože zde máme určité povinnosti péče ze strany těch spotřebitelů, tak aby se vyhýbali, aby nedocházelo k porušování povinností. Takže co, jaké by měly být povinnosti poskytovatelů digitálních služeb? Tak samozřejmě jsou to povinnosti poskytovatelů, které musí plnit, ale které také musí být přiměřené. Musí tam být určitá vyváženost zájmu v oblasti té. Mohou to být občanské povinnosti, ale mohou to být také správní nebo tedy tre- povinnosti nebo povinnosti v trestní oblasti povinnost duty of care, povinnost povinné péče, to i platilo i tedy v předinternetovém světě. Například máme určité příklady odpovědnosti majitelů obchodu, které tedy, kteří se nestarali tedy o zákazníky odpovídajícím způsobem a potom je tedy uh, ty eh, spotřebitele žalovali. Tak to vlastně platí analogicky Eh, ten pojem není opravdu nový, ale samozřejmě musíme ho nyní převést do digitálního věku a zejména tedy na ty poskytovatele digitálních služeb. Co, na co se tedy musíme podívat, co musíme sledovat, abychom dále tedy utvářeli tady tuto povinnost péče povinnou. Myslím si, že jeden důležitý konstruktivní prvek a pan nolke už o tom hovořil. Musíme odlišovat mezi pravidla, pravidly, která tvoří tu povinnost a mezi těmi pravidly, která vlastně určitým způsobem eh, ochraňují. Takže za prvé, to vytváření eh, povinností, to je poměrně jen z části harmonizováno na evropské úrovni, například copyright, už došlo poměrně daleko v evropské harmonizaci tohoto pojmu, ale v dalších odvětvích tam ještě jsme poměrně pozadu. Pravidla určitého štítu nebo tedy ochrany, ta jsou harmonizovaná poměrně do velké míry, a to je to, co víme už z té směrnice o elektronických službách, zejména články 12 až 14 a také bych se zmínil o článku 15 směrnice o elektronických službách. Možná krátká připomínka k tomu, co říkal profesor de hodnocení ustanovení o odpovědnosti z té směrnice o digitálních službách, já si myslím, že možná si zaslouží více než stříbrnou medaili. Ano, jsme nyní, uplynulo 20 let a svět se mění, svět internetu samozřejmě, ale je mnoho eh, příprav, je zde mnoho konkrétních případů, tedy případů. Tam myslím si, že ta právní nejistota není už tak velká, jako byla na začátku, takže já osobně bych řekl, že zde není nějaká naléhavá potřeba něco reformovat, možná některé části, ale nikoli všechno. Ono to funguje poměrně dobře po 20 letech ve všech těch případech právních, které máme. Takže to odlišování mezi eh, tou to odpovědností jenom jeden příklad. To není akademické téma, to je praktická věc. Byl tam případ z copyright v Germany ohledně YouTube, kde hamburský odvolací soud eh, usnesl podle článku 13. Soud vlastně nemohl přišknout nějaké odškodnění nebo nějakou škodu, protože tam nebyla nějaká povinnost eh, stanovit tuto odpovědnost. Takže v tomto případě soud vlastně protože zde existuje pouze určitá dílčí harmonizace protože ta harmonizace tedy není ještě ucelená, není, není plně harmonizovaná tato povinnost stanovení práva. Takže jaké jsou povinnosti, eh, nebo určité povinnosti tedy v, kom, v kontextu toho legislativního návrhu, o kterých bychom měli diskutovat, tak nejprve duty of care, co se týká porušování práva přímo. Jedna věc obvykle tam můžeme buď vlastně odejmout tedy, odejmout tu povinnost, nebo ji ponechat, a nebo dokonce tam může být ještě třetí povinnost předcházet porušování, která není identická, ale ekvivalentní což eh, je uvedeno ve článku 15 směrnice o e-commerce v souvislosti s případem Facebook. Ten byl eh, před několika lety a existují také pravidla například ve směrnici o copyright, o autorském právu také tedy v oblasti této povinnosti a jejího porušování. Potom může být jiná duty of care, například co se týká nezákonných obchodních modelů. Jen abych trošku vysvětlil pozadí. Není tady jen eh, YouTube, který vlastně obvykle podniká na, základ, na legálních právních modelech, ale dochází k určitému porušování, ale je také poměrně vysok, velký počet eh, nelegálních eh, obchodních eh, modelů, který pos, po, ke kterému se tedy uchylují i někteří poskytovatelé digitálních služeb v Evropské unii. A aby tedy, bylo by dobré, kdyby tedy bylo možno jak si je sankcionovat. Já nebudu do podrobnosti hovořit o konkrétních případech možná bychom měli pouze přemýšlet o větší transparentnosti v, pro poskytovatele digitálních služeb v oblasti této povinné péče. Děkuji. Mm, Rád bych poděkoval panu profesoru no- Normanovi za eh, jeho prezentaci a za to, že dodržel čas z těch eh, sedm minut. A teď předávám slovo panu profesoru doktoru Pederskému. Ehm, prosím o prezentaci o novém vývoji a inovacích, eh, které přinesla sebou umělá inteligence aplikovaná v e-commerce výzvy pro fungování na jednotném trhu. Pane profesore, máte sedm minut. Děkuji za to, že jste mi umožnili dnes zde být. Mm, chtěl bych eh, přijít s příspěvkem, chci mluvit o sociální dimenzi, o výzvách, které sebou přináší eh, umělá inteligence eh, v online platformách. Velmi stručně bych chtěl zjednodušit tu celou tuto historii a říct, že moderní umělá inteligence se učí zdat. Vlastně díky možnostem a pákovým efektům, tak vel, mnoho příkladů, které eh, přinášejí, které ukazují eh, lidé. Jde o to eh, se dlouhodobě vyřešit problémy ale umělé inteligence. Ta už existuje po 40 let. Musíme pochopit přirozený jazyk, musíme být schopni rozpoznat obsah nějakého obrazu. Je tu celá řada dalších aspektů inteligence, které, kterými se nezabýváme na stejné úrovni jako racionální úvahy nebo uspůsobení se lidskému prostředí nebo interakce mezi člověkem a strojem. A pak jsou tady další systémy. Kvalita těchto systémů umělé inteligence velmi závisí na kvalitě dat, na systému, z kterých se učí. Je to vlastně otázka vyzrálosti, které máme tady dost příkladů k tomu, data, sofistikované analytické techniky a počítačové infrastruktury, které jsou tohoto zdroje. Například skvělé překlady textů nebo skvělé identifikace obsahu, videí, obrazů a podobně. A pochopitelně to sebou nese rizika. A jedno z rizik, o kterých se dnes hodně diskutuje, je skutečnost, že velmi často logika těchto rozhodování, eh, která nám přinášejí modely umělé inteligence, eh, eh, ty, ty máme v černých skříních výjimkách i dokonce eh, vývojáři jim jsou schopni rozumět. A pak riziko, že se učíme eh, z neobjektivních dat, anebo že jsou to různé modely tréninkové, eh, které jsou založeny na neobjektivních mm, datech. A to sebou může přinést škodlivé systémy nebo prvky, mm, které jsou škodlivé pro bezpečnost a nebo eh, takové profilování modelů, eh, eh, například rozlišování určitých skupin. To může být velice škodlivé a může to diskriminovat určité zranitelné skupiny. A pak je tady další důležitý směr a to je směr výzkumu. To by mohlo být potom velmi se dostat rychle kupředu pomocí pravidel a nařízení. Mělo by to být věrohodnější, transparentnější umělá inteligence Eh, a ta by měla větší dopad na spolupráci mezi člověkem a strojem. Dále GDPR, to je eh, také souvisí s tímto problémem, tady bychom museli jít do větší hloubky. Chtěl bych využít zbytku času tím, že se budu soustředovat na dimenzi, která není tolik diskutována eh, a která se týká umělých inteligencí, a to je sociální dimenze. AI. AI je vlastně kolektivní inteligence. Je to technologie, která odhaluje určité vzorce chování lidí, které jsou zakódovány v datech. Takže lidé spolupracují kolektivně, tím poskytují určité zdroje inteligence, ale pak tu máme platformy a to je typické, typicky aplikováno eh, individuálně. Eh, například platformy nebo eh, ty jsou založeny na typické logice třeba reklamy. Jde o zachycení pozornosti uživatele, používání kliků, like léků, na, eh, při nákupech a podobně. To je dost důležitá věc, protože eh, tyto nástroje eh, nebo tyto mechanismy doporučení jsou určeny k tomu, aby více propojovali tyto lidi s produkty, s přáteli, nebo když třeba chcete zapnout svůj navigační systém. Ale jde o to, jestli toto je moudrý způsob, jak jít kupředu. Zdá se, eh, že skrytá, skryté racio, eh, říká toto. Eh, máme tady inteligentnější jednotlivé lidi, ale pak ten DAF nemusí být tak inteligentní a v mnoha případech toto je nesprávné, to vůbec nefunguje. DAF inteligentních individuálních postav může být velmi hloup, může být velice hloupý, protože tady máme agregované efekty sítě, jak jsme říkali předtím. A zde jde o to, že máme celou řadu příkladů, kdy eh, agregace mnoha inteligentních eh, jednotlivců vůbec ne, nedává inteligentní obraz. Například tržiště nebo veřejné konverzace někde nebo otázka dopravy, dopravní situace. Například sociální sítě, eh, vyhledávací zařízení, online tržiště. Ty mají tendenci přicházet takovými populárními volbami, například obsahy, produkty pro lidi, jako jste vy. A to je založeno na tím, že jsou sladěny profily. Ale to je dopad sítě, přináší to sebou velkou nerovnost. Huby, například obsahy, produkty, které se stávají stále populárnější. Bohatší se stávají bohatšími v neprospěch velké masy lidí, produktů, obsahu. E, diverzita je e, uměle ochuzena e, právě, je to spuštěno tímto mechanismem. Já neříkám, že to je úmysl této platformy, ale je to její dopad, je to její efekt. Je to efekt na mnoho jednotlivců eh, a může to být škodlivý eh, eh, vliv. Dále profily, tady máme korelace, což znamená, že budete propojeni s něčím, co může být velice vám podobné. Ehm, je to takové posílení radikalizace vašich ehm, preferencí a vašich postojů. Toto je, tady je velice známý systém v celém komplexním systému ale eh, máme tady komplexní eh, sítě a když eh, toto ještě znovu posílíte, máme tady doporučení, ehm, tak tím vytvoříte takový dlouhý řetězec distribuční, kde jenom velmi málo lidí z toho bude mít, na tom bude mít podíl a velká většina ostatních se toho na tom podílet nebudou. Velmi podobná situace jsou, je, je tato doporučení ehm, obsahu, mm, Eh, asi to bude účinné pro platformy, ale velice nebezpečné pro uživatele. Je eh, eh, tady umělé posilování určitých preferencí, prohlubování polarizace a podobně. A zase redukce, snížení diverzity, to je hrozba. A to je určitě hrozba i pro naše demokracie. Studie jasně ukazují, že zaváděním Eh, neobjektivních informací do eh, mm, mediálních platformy, platform, eh, toto tady nedosáhneme koncenzu. A konečně jedno doporučení, které bych rád ještě vyslovil. Myslím si, že Evropa by se měla snažit získat diverzitu v takových online platformách a online tržištích. Diverzita, ta je důležitá klíčem pro Evropu, posiluje sociální, kulturální a ekonomické mm, roviny. A e, tím, e, že se budeme spolehat na tyto mechanismy doporučení a budeme se snažit o konformitu, než spíš diverzitu, e, toto by mohlo být velmi nebezpečné nejenom pro soukromí spotřebitelů, nejenom proto, abychom ochránili jednotlivé uživatele proti manipulaci a diskriminaci, ale má to dalekosáhlejší dopady na společenskou úroveň, například zvyšuje se polarizace a snižuje se diverzita. A proto si myslím, že Evropa by měla tlačit na eh, nástroje spojené s umělou inteligencí a měla by se snažit o diverzitu a podporovat ji eh, na všech možných eh, úrovních. Mm, média, mediální informační systém by měly být schopny podpořit propojení mezi těmito různými aspekty. Jsou to komplexní, kontroverzní otázky. Tržiště, které jsou inteligentním způsobem podporovány, zvýší kvalitu produktů v Evropě. Eh, také multilingualismus. Mm, eh, umělá inteligence může pomoci propojit celou řadu různých kultur a jazyků v Evropě protože tady máme automatizované překlady, které pokračují velmi rychle a ty nám mohou na pomoci eh, překonat hranice a přinést integrovanější Evropu. Děkuji vám. Děkuji panu doktoru Pederskému mm, za jeho mm, prezentaci o umělých inteligencích a teď bych mm, ráda předal slovo pan doktor, paní doktorce Smith, prezentace o vymáhání a spolupráci mezi členskými státy. Máte 7 minut. Okay, um, thanks to IMCO. Děkuji IMCO za pozvání. Jelikož mám jenom sedm minut, neprojdu tu prezentaci celou, ale jenom dva, tři body. Chci se soustředit na to, na dvě věci. Jednak potřebu přeskumu směrnice, eh, digitální směrnice, v, aby eh, vznikl odpovídající rámec. A to je důležité, jestliže chceme rámec, který bude účinný a bude mít dostatek nástrojů pro spolupráci mezi členskými zeměmi. A za druhé, Eh, budu hovořit o svém oblíbeném modelu prosazování práva. Jeden z důvodů, proč potřebujeme akt pro eh, digitální služby, je, že směrnice o eh, elektronickém obchodu už nefunguje regulační rámec závisí na tom, jak vidíme problémy a jejich řešení. A myslím si, že se musíme přesunout od takzvané eh, samoregulace a přístupu k eh, výboru, výběru spotřebitelů v určitý eh, zákon, který stanovuje veřejné služby. To znamená, že to nedává přednost svobodě slova před všemi ostatními hodnotami. A to dělala směrnice o elektronickém obchodu. Ehm, čili tady jsou tři eh, oblasti, které mohou eh, zajistit svobodu. Je to americký způsob chápání svobody slova. Není to v, v, chartě, v listině základních práv a podobně. Z dokumentů komise nicméně vyplývá, že to je nadále aplikovaný přístup, kde eh, má především přednost svoboda slova. A tady ukazuji, um, kde jak si především, to, to znamená, že věříme v libertarianismus, že žádný eh, regulátor nemá eh, jaksi oprávnění regulovat a platformy říkají, že komunita platform je tím oprávněným orgánem regulovat. A jenomže trh to nedokázal zkontrolovat, klíčoví hráči sami stanovili agendu a ve fázi, ve které se nacházíme v posledních letech, zákonodárce se soustředil na škody a, a, a vedlejší věci, jako je hate speech a podobně a copyright, místo aby se soustředil na procesy a struktury. Později, tam je černě uvedeno, že jako eh, regulátor velké korporace vlastně sami eh, regulují tuto oblast eh, smluvních vztahů a eh, je potřeba, aby eh, se zákon, který se věnuje spíš jenom hospodářské soutěži, se stal zákonem o veřejných hodnotách. Takže nový eh, zákon o digitálních službách vyžaduje horizontální procesy a nevěnovat se externím vlivům. Jediné, co, je, co lze prosadit, je zúžit pole působnosti na něco, co platí napříč napříč všemi business modely a platformami, spíš než se snažit řešit všechno a potom eh, na něco zapomenout. Protože když to nebude prosaditelné, pak nemá smysl taková pravidla mít. Takže tady vidíme eh, nástroje digitálního, digitálních služeb, o, o, to přeskočím, Druhá věc, o které chci hovořit, je, že akt o digitálních službách nemůže vyřešit veškerou regulaci a nemá se o to snažit. Vytvářet regulace začne tím, že musíme mít konzistentní cíle a hodnoty, které chceme chránit. A to nás vrací k vytvoření důvěry a legitimity. Ne důvěry a legitimity v platformy, to si mají tvořit sami, ale důvěry a legitimity v systému regulace. A to je kritické z pohledu eh, legislativy EU. Tady to je ten model, který já jsem navrhla pro prosazení horizontálních pravidel, které se soustředí na procesy a nikoli na externality. A tento model je jakýmsi propojením koncepce jednak GDPR, ne pravidel GDPR, ale koncepce toho modelu a ochrana e, spotřebitelů. A důvod, proč jsem se rozhodla spojit tyto dva modely, s ještě s nějakými dodatky, je to, že GDPR eh, vlastně představuje rámec pro veřejné hodnoty a eh, potom a, a eh, naopak zase akt o ochraně spotřebitele přináší jaksi solidní ochranný nástroj a pak jsou tam navíc otázky, které se, jsou doplňující a které zvyšují ochranu. Čili nařízení o ochraně spotřebitelů má své určité eh, nedostatky, ale eh, to právě eh, tady se dá upravit. A je tu celá řada nástrojů na digitálním jednotném trhu, primárně nedostatek transparentnosti platform nedostatek zdrojů regulátorů a nedostatek expertních znalostí vzhledem ke složitosti této oblasti. Další, co chci říci, že eh, eh, více eh, někdy neznamená více, ale méně. A takže když bude ten systém složitý, více vrstevnatý, bude špatně pochopitelný a členské státy budou mít problém jej prosadit, urychlit a nezajistí konzistentní rámec. Čili lepší bude jednoduchý rámec, který bude účinnější než nějaký velký mm, složitý systém koordinace různých orgánů na národní úrovni. Čili takový nový zákon nevyřeší všechno, musí se soustředit na horizontální otázky platform, e, soměřit se na veřejné hodnoty a veřejné instituce, ne na platformy jako takové a musí vytvořit důvěru. A abychom se od rámce pro hospodářskou soutěž posunuli k veřejným hodnotám, což je odlišný přístup, než je ve Spojených státech ten princip svobody slova a e, soustředit se nikoli na externality, ale na průřezové otázky. Nemá smysl mít pravidla, jestliže nemáte systém k jejich prosazování. Děkuji. <clears throat> Thank you, doctor. Děkuji, doktor Kosmit. A nyní bych dal slovo profesoru dok- doktoru Sartorovi, který pohovoří o možných nových aspektech a výzvách v oblasti ochrany spotřebitelů. Děkuji. Je to potěšení pro mě, že zde dnes mohu být s vámi. Rád bych pohovořil o umělé inteligenci a ochraně spotřeby. Okay. Okay, perfect. So um, AI <clears throat> is in the internet uh, um, um, raised... Bohužel kvalita. No. Bohužel kvalita zvuku je příliš špatná, takže nemůžeme tlumočit. and many other things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 So thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Tak děkuji doktoru Sartorovi, že se k nám připojil z Univerzitního institutu ve Florencii a nyní budeme mít poslední prezentaci této, tohoto druhého panelu a bez dalšího bych dal slovo panu Son, Sonemanovi, o novém vývoji v digitálních služeb. Máte sedm minut. Děkuji. No nic nesli. Nemá. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu bohužel není slyšet. Ah, now, okay. A tak teď mikrofon funguje, takže podívejme se na budoucnost. My jakožto inovační agentura se snažíme, aby společnosti byly inovativnější a díváme se také na technologie. Takže podívejme se na to, co vynálezci, co podniky dělají v tomto období a potom se podíváme na budoucnost pět let a deset let, ale začněme obdobím teď, současností. Máme zde brzy síť 5G s velmi rychlou komunikací a mnoho robotů kteří obsluhují v našich restauracích, budou vařit naše jídla ve stavebnictví, takže budou se rychleji stavět domy, intenzivnější Eh, například tady inteligentní kufr, který jde za mnou, který, protože a, a také víte například v placení, co se týká eh, například rozeznávání tváří, eh, když tedy chceme platit aplikacemi přes telefon, WhatsApp, můžeme platit přes aplikaci WhatsApp 10 milionů lidí, bude mít brzo platit přes WhatsApp v Německu a v Evropě. Tam máme k dispozici například Ahaus. V Ahausu, to je v malém městě blízko nizozemských hranic, kde mají QI a QR, eh, placení systém platební systém všech a každý je propojený s tímto systémem. Je to k dispozici pouze v ahausu v tomto městě. Teď se podívejme do budoucnosti za pět let. Budeme mít více dat, budeme, hovoříme o datech, zde máme smartphone, měř, například měření kalorií, eh, které spalujeme nebo také kalorie, které přijímáme každý den, takže to bude eh, sloužit například pro eh, zdravotnictví. Zde vidíme roboty používané ve skladech, v obchodech, eh, v každodenním životě. Můžete například pomocí toho nakupovat Nemusíte to vlastnit jako kufr, ale každý obchod bude například vybavený robotem, který vám může sloužit. Například digitální domácí mazlíčci, které můžete mít u vás doma. Můžete s nimi, nebo můžete komunikovat vzkazy mezi rodními, eh, členy rodiny. A inteligentní auta, nakupování z aut například bezkontaktní. Můžete jet do kavárny, kafe Drive, a zaplatit pomocí aplikace nebo na eh, benzínových čerpacích stanicích. Máme například digitální pracovní sílu, například eh, eh, avatar, formou avataru se budou provádět interview, tedy rozhovory uchazečů o zaměstnání a samozřejmě budeme, nemáme jen telefony, ale například ta žena, která je školitelka, Takže žena s telefonem, to je opravdu můj osobní virtuální asistent a vlastně sleduje. Takže virtuální asistenti, kteří mě budou pomáhat v mém každodenním životě, propojení s mým počítačem, s mým smartphonem a budou mě pomáhat všude. Budeme mít také 3D tiskárny, které budou stále více použitelné, eh, například pro eh, udržitelné Eh, materiály, budeme moci vyrábět si nábytek například, eh, budeme eh, s tím se zkrátí, urychlí ty zásobovací řetězce, nebudou se muset dovážet výrobky z Číny nebo z Brazílie, budeme je moci vyrábět v Evropě. Teď se podívejme do budoucnosti za 10 let. Bude síť 6G, která bude ještě rychlejší kolem roku 2030 Jedna milisekunda spoždění z 5G a už sítě 6G to bude ještě rychlejší. Budeme mít eh, plynulý, eh, plynulý provoz aut bez řidiče, 80% všech eh, aut v provozu bude, budou tedy samoředitelná auta bez řidiče. Vš- Další věc je, budeme mít dodávky just in time pro každou domácnost. Zde vidíme ty roboty, které budou sloužit pro dodávání eh, výrobku. Například potřebujete toaletní papír, tak eh, vlastně přesně v, doda- v tom požadovaném čase vám ho ten robot dodá pro, do každé domácnosti. Všechno to bude individualizované, zabezpečené, nebude, eh, žád, žád, nebudou emise, bude snížený odpad a také za deset let, co budeme mít, budeme mít vysoce personalizované, customizované produkty. Například eh, cestování založené na DNA. Toto je moje profil DNA. A tady jsou všechny země, Eh, které bych měl tedy navštívit na základě, mohu jít vlastně do každé vesnice, kde jaksi mé dědictví DNA je s tím spojeno. Například dodávání potravin na základě DNA, kde budeme přesně nám to stanoví, co jíst, co nejíst, co je vhodné jako potraviny pro naše DNA. Takže vysoce personalizované modely. Na závěr budou digitální služby v budoucnosti budou vysoce personalizované, udržitelné a stále rychlejší. Já si myslím, že tohoto muže znáte, Josef Borel, který je ve, ve funkci od prosince loňského roku. A minulý víkend řekl, ne v kontextu digitálních služeb, ale zahranič, co se týká zahraniční agenty, řekl, Evropa musí rozvíjet chuť, eh, na, chuť k moci. A je potřeba, abychom skutečně měli tuto chuť i pro rozvoj digitálních služeb. Musíme tedy vytvářet digitální evropský cloud, který bude eh, v souladu s našimi pravidly a musíme vlastně eh, vybudovat fond Evropské unie pro umělou inteligenci a musíme mít také vizionářskou agentu eh, na základě spolehlivosti, právního rámce. Musíme hovořit o těch vizionářských věcech. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za tuto poslední prezentaci. A tím můžeme ukončit panel 3 a teď přejdeme k Evropské komisi. A jménem komise tady máme eh, pana Barbara eh, Agavala, eh, šéfa oddělení e-commerce a platformy a DG Connect. Máte 15 minut, pane. Yeah, I mean, they told me... Ano. Řekli mi, že to bude tvrdá prezentace. Tedy děkuji vám, že jste mě přizvali a že mohu pohovořit na vašem slyšení dnešním. Je to zajímavý workshop eh, s mnoha zajímavými prezentacemi. Já jsem Prodal Abak, jsem eh, úřadujícím eh, ředitelem oddělení unit a jde o, do, abychom dali dohromady nové legislativní podklady. Mám pár úvodních slov a pak eh, se pokusím vám poskytnout krátký přehled eh, o tom, eh, jaká je naše pozice teď v Evropské komisi. Ehm, ehm, asi dřívější řečníci budou zklamáni, protože trošku budu mluvit o nařízení, ale ehm, minimálně jenom. Také bych také bych chtěl reagovat na některé velmi zajímavé věci, které jsem zaslechl v některých odborných prezentacích ale ne, nebudu moci jít do detailu, protože by to mm, bylo velmi, mm, byl velmi bohatý úvodní mm, projev, no, materiál. Jak eh, jsem se připravil na tuto prezentaci, mluvil jsem se svou 12 dcerou včera večer. Ptal jsem se, jaké služby eh, používá, používáš ve eh, svém každodenním životě. A Ona říkala, ano, služby, které většinou využívám, jsou TikTok. Zeptám se vás, vedněte ruce, kdo používá TikTok? Alexandra, eh, ty jsi na TikTok. Tak to je dobré. Dva profesoři, ano. Ještě jeden, dobře. Eh, když jsem, já jsem s ním mluvil a pak jsem se snažil pochopit, co, jak přesně ten systém funguje. Ale eh, jak je její prostředí, okolí, jak je její digitální prostředí a v čem žije eh, v této digitální sféře, protože ona tráví spoustu času každý den na svých přístrojích. Takže jsme zhruba strávili spolu hodinku a já jsem jí říkal, ukaž mi, ukaž mi, co, jak to vypadá s tím TikTokem, jak to pro tebe vypadá, co s tím děláš. A byly to velké předsudky, s kterými jsem k tomu přistupoval to je TikTok tady, který máte. A k mému překvapení eh, je to eh, takový eh, kanál, je to skupina mladých lidí, kteří získávají informace o pátečních protestech proti změnám klimatu. Ona si vyměňuje celou řadu různých zkazů se svými přáteli, sdílejí informace o klimatických změnách a s tématech s tím spojených. To je číslo jedna zdroj a je tu celá řada mm, popstars, eh, o kterých jsem nikdy neslyšel dříve mm, do včerejška. Ona je sleduje velmi mm, intenzivně na TikToku a musím říct, že některá, některá ta muzika byla docela dobrá. A pak jsou tu její eh, sítě jejich přátel a eh, je to zajímavé, protože je ve velmi mezinárodní prostředí. Většina z jejich přátel se odstěhovali nedávno a šli do jiné země a teď působí někde jinde v jiné evropské zemi. Mm, její nejlepší přítel je ve Španělsku, její druhá nejlepší přítelkyně je ve Francii a oni si vyměňují celou řadu video eh, vzkazů na TikToku. Takže Hodinka v digitálním světě mé přítelkyně, eh, mé dcery, to byla informace o protestech klimatických změnách, informace o tom, jak to probíhá. A e, pak e, pop music hodně a spousta interakce s přáteli, e, kteří teď žijí přes hranice v jiných zemích v Evropské unii. To není jako před deseti lety, kdy kolegové z, tak žili ostatní, ale teď vidíme, co dělají děti, jak žijí. Já jsem se pokoušel si napsat pár poznámek pro svou prezentaci. Takže jak je to všechno propojeno s digitálními službami a se zákonem o digitálních službách a e, naším úkolem. E, první věc samozřejmě je, že e, mi to připomnělo starý, staré rčení ryba plave ve vodě a oni ty ryby si neuvědomují, že plavou ve vodě. To je jako děti, které jsou online, si ani neuvědomují, že jsou online. A my podobně používáme služby přeshraničně a ani si to neuvědomujeme, že e, to považujeme za něco automatického, že můžeme používat těchto služeb přes hranice zemí. A teď bod číslo dvě. Zlatá medaile na jednotný trh, to je to, co říkal předtím Aleksandr o jednotném trhu. Důvod, proč máme hladký přístup ke službám přes hranice zemí v EU, e, spočívá právě e, v, tomu, v této směrici o e-commerce a o tom e, to zabraňuje členským státům um, uvalovat omezení na některé služby, nejenom platformy, ale jsou to i sociálně mediální služby a webové stránky, aplikace a jiné butiky, třeba e-commerce. Žádný členský stát toto nemůže omezit, protože ty služby přicházejí z jiné členské země, Um, až na velmi málo výjimek. A to je právě jádrem této klauzule, této doložky o, vnitřním trhu. Je to důležitá součást. Důvod, proč jsem se eh, ptal eh, jednoho ředitele, jedno stále ředitele eh, v jednom oddělení. Ptal jsem se na jeho zkušenost, když dávali dohromady tu směrnici o e-commerce a on řekl něco zajímavého po eh, té, co padly fyzické eh, překážky a hranice v EU, eh, tak šlo o to zajistit, aby padly i právní překážky a hranice. A hlavním cílem této směrnice o e-commerce je ehm, zajistit transparentnost. Ehm, máme tady tedy směrnici o transparentnosti na jednotném trhu a jde o to, aby tyto digitální služby byly nabízeny přes hranice zemí. To bylo něco, co jsem zaznamenal včera večer, když má dcera si četovala a pak mě na chvilku vyhnala z pokoje. Um. Tyto, toto opatření pro poskytování eh, služeb digitálních přes hranice, to máme právě směrnici e-commerce, to se stalo něčím tak pro nás přirozeným, nejenom proto, že eh, internet je globální a přeshraniční, ale považujeme tyto věci za eh, něco automatického. Pak jsou tu další prvky, které jsem chtěl mm, s vámi, o které jsem se chtěl podělit. Mm, prezident létě minulého roku, a to je součást, část důvodů, proč jsme tady, oznámil, že nový zákon o digitálních službách zlepší naše ručení, naše odpověď odpovědnost a bezpečnost těchto platform, služby, produkty a tak dále. A samozřejmě tato pravidla jako ručení a pravidla týkající se bezpečnosti jsou pravidla, která e, jsou hlavně zakotvena ve směrnici o e-commerce. Slyšeli jsme tady skvělou prezentaci dnes o tomto a jsou tu ještě jiné právní akty, ale hlavně je to směrnice o e-commerce, která které toto je obsaženo. Takže dva aspekty, eh, kterými se budeme zabývat, eh, jsou jednotný trh a posílení a eh, znovu posílení tohoto trhu, jak bylo řečeno. A pak zlatá medaile možná byla trošku přehnána, protože jsou tady některé věci na jednotném trhu dnes, mm, a to říkali i ostatní, Tady mm, se na to musíme podívat intenzivněji, na to, co děláme. A pak ochrana spotřebitelů nebo uživatelů eh, v širším kontextu eh, na vnitřním trhu. To je eh, další prvek. Tady mm, jsme dostali úkol od předsedy komise, abychom se na toto podívali. Řada lidí říká, že Směrnice e-commerce je zastaralá, že je z roku 2000 a tak dál. A to je samozřejmě pravda. Ale služby, které jsou regulovány, mm, eh, vlastně předcházejí tuto eh, směrnici. Google byl vytvořen v roce 98, eBay eh, je z roku 95, Amazon 94 Často říkáme, že sociální média a služby sociálních médií jsou z nedávné doby, ale myslím, že to bylo vytvořeno v roce 99, Wikipedia taky kolem roku 2000. Takže v době, kdy vznikala směrnice, tu byla řada služeb už, ty už existovaly. To není tak, že neexistovaly. Je pravda, že jejich rozsah, jak se využívaly a důležitost pro naše společnosti a každodenní význam těchto služeb a multiplicita věcí, eh, které provázejí tyto služby, eh, ty eh, se teprve vyvinuly. Líbí se mi to, co v hm, předešlé prezentaci bylo řečeno o diverzitě platform. A myslím si, že to je něco, co jsme zdůrazňovali v naší dřívější práci velmi silně. Je jednoduché soustředit se na čtyři nebo pět velkých platform a říkat, že to, to, to, to bychom se měli koncentrovat. A je to pravda, eh, tyto, to jsou služby platform, které vyžadují naši pozornost a určitě budou jádrem našich dalších aktivit, ale zároveň je důležité nezapomínat na to, že je tady asi 10 tisíc malých eh, služeb eh, v EU. Většina z nich, 90%, jsou ve fázi startupů. Mm, mají jenom málo zaměstnanců a těch 10 tisíc platform, ty vlastně představují takový kreativní potenciál Evropské unie. A to jsou právě ta semínka, která vznikla přes různé aktivity, ať už byly soukromě financovány nebo z veřejných prostředků. A tato semínka budou eh, hnacím motorem inovací zítřka. A tím, že se budeme soustředovat pouze na malý počet velkých platform, což určitě teď děláme v, digitál, v zákoně o digitálních službách, neměli bychom přitom zapomínat na to, že je tady veliká diverzita menších nově vznikajících služeb. A měli bychom se postarat o to, aby pro ně vytvořili, byly vytvořeny správné podmínky, aby mohli dobře růst a vylepšovat se. Jedna z oblastí, kterou zmiňovali dřívější řečníci, je potřeba eh, fondu, abychom investovali eh, do takovýchto startupů a scale-upů. A to určitě je zajímavá myšlenka, o které se už mnohokrát diskutovalo v minulosti. Ale eh, kromě tohoto fondu potřebujeme zajistit i to, aby došlo k vylepšení této situace přes hranice zemí. Někdo to tady říkal, mm, používám, vyprávěl někdo stejnou anekdotu, ale já ji mohu zopakovat, protože eh, jsem byl v takové fázi eh, startupu v Rize a eh, byli tam studenti, kteří se mě ptali po té, co ukázali tuto velkou ideu, mluvil o sdíleném bydlení. A ptal se, jsou tady nějaká pravidla EU, kterých by si měl být vědom? A já jsem řekl, ne, ne, ne nedělej si starosti. Prostě se soustředit na své, nové, na své ideje. zákon o digitálních službách. To je samozřejmě Ehm, eh, dneska v době výraz, který se používá, zítra bude zveřejněna digitální strategie o umělé inteligenci a eh, také sdělení ehm, o datech a řada otázek, které byly zmíněny v dřívějších prezentacích, eh, zvláště o umělé inteligenci a o datech, ty najdou odezvu v těchto dokumentech. Zákon o digitálních službách mm, bude také anticipovat Eh, celý eh, další vývoj. Budeme, tady, bude, tady bude spojeno s novým jazykem eh, Eh, v dokumentech, ale už jsem to říkal dnes ráno. Eh, máme tady široké veřejné konzultace, které doufám začnou od března. Pokoušíme se dělat vše, co je v našich silách, abychom byli připraveni na druhou půlku března. Otevíráme veřejné konzultace ke konkrétním otázkám, na které se chceme podívat a budeme to velmi široce konzultovat. A to nejsou konzultace, kde se budeme eh, věnovat otázkám, které se týkají vnitřního trhu, mm, bezpečnosti spotřebitelů online a otázek ručení, ale také to budeme klást otázky jako jak mm, vnitřní trh udělat eh, konkurenceschopnější proto, aby se mohli vstupovat další, abychom eh, odstraňovali eh, překážky, ehm, ehm, aby tady mohly vstoupit i nové služby na, nebo nové platformy. A zaznamenal jsem se zájmem, eh, že je tady vize do budoucna za pět roků třeba automobilové systémy, eh, tady budou také různé platební platformy. A je tu konvergence různých služeb platform, takový konglomerát eh, kolem velkých společností a tady budeme klást různé otázky, například jak, mm, jak tedy se věnovat právě těmto konkrétním věcem. Detailnější Informace budou odhaleny, eh, zveřejněny později, to je práce, která teprve probíhá, takže doufám, že mm, to pak bude eh, zveřejněno. Ale ještě pár závěrečných úvah. Myslím si, že to, co bylo řečeno o eh, posílení, vyváhání, to je velmi důležité. Je to také něco, co je součástí eh, našich problémů. Eh, je velmi důležité, abychom měli upravená eh, pravidla, aby tady byly různé možná řešení vymáhat tato pravidla mm, a naše posouzení dopadu zcela jistě prošetří celou škálu různých kroků a opatření, které se týkají možností vymáhání. Velmi se mi líbilo to, co bylo řečeno o veřejném rámci chtěl bych citovat něco, eh, co má komise často říká. A sice eh, Evropa by měla se věnovat své eh, původní misi, eh, utvářet a eh, určovat pravidla svého vlastního informačního prostoru, ehm, protože to je jeho výzva a jsem rád, že s ním mohu spolupracovat. Ehm, ehm, jde o to definovat pravidla rámce, tak abychom našli vlastní informační prostor pro služby, opatření, poskytování služeb a také pro férovou soutěž. Myslím si, že toto se jste mínili, když jste říkali veřejný rámec hodnot, ale mm, je to trošku jiná práce situace. Takže myslím si, že nebo chtěl bych ukončit, mm, už jsem zmiňoval mm, časovou osu, takovou mm, budeme tady mít konzultační proces, který se rozběhne od března. Navrhujeme, e, aby to bylo na čtvrté čtvrtletí, možná ke konci čtvrtého e, kvartálu. A kromě veřejných konzultací e, tady budeme mít celou řadu workshopů a slyšení. Jsme velice rádi, že výbor Inko nám toto nabízí, tuto možnost, protože práce, kterou už tady od dnes odvedl, předvedli. To je práce, kterou, eh, která nám leží na srdci a mm, budeme se těšit na eh, prezentace a eh, materiály. I tak vám chci poděkovat výboru za to, že mi dal příležitost se pohovořit. A budete mít také možnost klást dotazy přímo mém komisaři, který určitě nám větší autoritou může vyříct se víci, než jsem byl schopen učinit dnes já. Takže všechno, co říkám já, bylo s výhradou um, běžných výhrad, které se týkají pracovníků komise. Děkuji. Very much for this uh, presentation. Děkuji za tuto prezentaci. V programu eh, máme 20 minut na diskusi mezi poslankyněmi, poslanci a experty, takže já navrhuji, abychom otázky zaměřili na konkrétní experty, protože pokud by každý chtěl zodpovědět všechny otázky, tak to za 20 minut nezvládneme. Pan Kolaja se hlásí. Poprosím vás, abyste o své otázky zkrátili na jednu minutu, maximálně jedu na půl. To bude těžké, já mám čtyři otázky. Především děkuji za všechny prezentace. Jednu otázku mám na profesora Šultenolkeho. Snad mu nekomolím jméno. jak můžeme aktualizovat pravidlo bezpečného přístavu, protože vy jste hovořil o, o aktualizaci, abychom současně respektovali eh, ochranu dát a soukromí a nepoškodili eh, evropské startupy. Druhá otázka se týká pana Simoneliho. kde se hovořilo o reformě evropského copyrightu a chci se zeptat, jestli se to týká reformování copyrightu, který máme teď po takzvané reformě, která už proběhla, což proběhlo v minulém volební období, což jako já sám se zdráhám nazvat toto reformou, co proběhlo. A poslední dvě otázky se týkají profesora Nordemana. Jedna se týká harmonizace, o které jste hovořil. A chci se zeptat, jestli se vám zdá, že je stávající rámec eh, eh, pro zamezení ilegálnímu eh, obsahu, jestli je ten, ta stávající legislativa vhodná, a nebo jestli máme hledat opatření někde jinde, abychom přizpůsobili třeba opatřením pro tu odpovědnost a záruky. A druhá otázka se týká povinnosti stay down to znamená, jak vnímáte, do jaké míry je to slučitelné eh, s, s, s tou mm, ne, ne, povinností monitorování, eh, kdy by platformy musely skenovat veškerý obsah, aby eventuálně eh, identifikovali ilegální obsah. Takže nejprve několik otázek a potom mm, bychom dali slovo expertům. Mm, spolupředseda má otázku. Já mám otázku na profesor doktora Nordemana ve věci, které jsme se nepřímo dotkli, ale neřešili konkrétně. A to se týká územní aplikace směrnice a Eh, způsobu, jak eh, GDPR a struktura funguje na úrovni EU, ale i na mezinárodní úrovni. A co se týče územní aplikace, se chci zeptat, jestli tato směrnice, když bude diskuse o volném pohybu eh, služeb a s konkrétním zaměřením na místo, na, na, na trhy, Eh, jak zaměřit eh, se na eh, uživatele mimo EU, aby byli chráněni spotřebitelé. Jak já jsem říkal na úvod, je tu celá řada problémů spojených s produkty především ze třetích zemí, především u těch, které nerespektují technické normy, bezpečnostní normy a tak dále. Jak můžeme rozšířit aplikaci Eh, směrnice e-commerce na tyto služby a tyto produkty, které přichází z vnějšku do Unie. Děkuji. Eh, takže nyní eh, si dovolím otevřít eh, diskuzi i dalším eh, účastníkům tady v sále, takže se nemusíme omezit jenom na poslance. A, eh, takže ještě dvě otázky můžeme vzít. Čili pokud někdo z přítomných chce položit otázku, tak tam máme jednu tazatelku a možná se někdo ještě přihlásí. Takže prosím, řekněte, kdo jste. Děkuji. Jsem Frederika Pišnik a pracuji pro eh, Združení německých měst. Děkuji za to, že se soustředíte na online platformy a služby, které poskytují nejenom v zemi původu, ale v, také v zemi určení a aplikování práva. Já mám otázku k tomu, co říkal pan Šotonelke nové struktury vztahů. Jestli v tom novém zákoně vidíte potřebu nové definice tohoto trojuhelníku, nebo ono to je i víc aktérů než tři, když se podíváme na eh, služby hostingu a eh, služby v digitální ekonomice, jestli vidíte potřebu nové, nových definic a jestli vidíte také potřebu zlepšovat princip země původu a země určení. Děkuji. Děkuji. A jestli ještě jedna závěrečná otázka, prosím, řekněte, kdo jste. Rád. Krok Porlat, jsem generální ředitel Združení komerčních televizí v Evropě a chci se zeptat, Hovořili jsme o otázkách odpovědnosti a garancí a profesor Norman a další specifikovali, jak rozlišují tu pasivní aktivní ehm, roli a, eh, a odpovědnost eh, tedy v této oblasti. Dobrá. Takže poprosím ty řečníky, jimž byla položena otázka, aby se ujali slova a zodpověděli je. Já mám, já dostal dvě otázky od eh, pana Kuteja a od paní Fiši. Jak nový modernizovaný systém eh, záruk má fungovat a aby nebyla všeobecná povinnost eh, monitorování nebyla zaváděna? Ono v době, kdy eh, se tato legislativa vstupovala v platnost, tak prakticky žádná měla inteligence neexistovala. Zatím to bylo ve fázi takových hrubých pokusů, takže umělá inteligence bude k dispozici a tudíž pro ty platformy bude celkem lehké eh, identifikovat obsah, který je jednoznačně ilegální a eh, takže to je jedna věc. A za druhé, jak aktualizovat systém záruk, od, jak říkal kolega Norman, já i další, já si myslím, že především měly by být identifikovatelné nedostatky u negativních pravidel, což není dostatečné, protože není garantováno, že tam někde je nějaká eh, eh, záruka podle národní legislativy Mm, takže bude potřeba se zamyslet nad zavedením pro některé omezené případy otázku za těch záruk a za druhé funkce štítu pro některé aktivity a jejich jaksi mm, vyloučení ze záruk, tak jaká judikatura soudního dvora bude muset být kontrolována, aby se specificky identifikovaly typy aktivit, kde by mohly být eh, jasněji regulovány a kde by, na, na které by se tento štít nevztahoval. A omlouvám se, že mluvím tak rychle, ale aby to bylo krátké, paní Fišik, nebo jak se jmenuje, abych ji nekomolil jméno, nové definice asi myslí to, co jsem právě chtěl říct. to znamená nový systém, který bude muset definovat některé společné nebo široce zastoupené typy aktivit a koncipovat specifičtější systém odpovědnosti a záruk a štítu. A poslední záruky. Tom, to se týká země původu a to by mohlo být velice nebezpečné pro vnitřní trh. Tam já bych byl velmi ostražitý. Děkuji vám za otázku. Děkuji, ano. Já tedy odpovím na otázku ohledně copyright, autorského práva. Já jsem hovořil o reformě uh, copyright, protože copyright vlastně se řídí principem teritorialita. Je to jedno z odvětví, kde vlastně obsah může být poskytován pouze v jednom členském státě. Proto vlastně například obsahy, které jsou k dispozici v Itálii, nejsou k dispozici v Německu a proto na mé, v mém Apple Store třeba nemám některé aplikace ze zahraničí, protože můj profil je zřízen v Itálii, takže není to skutečně jednotný digitální trh pro obsahy, takže toto bych asi chtěl k tomu říct. Takže děkuji za otázky které jsou velmi zajímavé. Bohužel máme dost málo času na to, abychom o nich diskutovali. Já bych začal tím systémem stay down nebo take down. Já si upřímně myslím, že po 20 letech case law v jednotlivých členských státech, například které, a případech, které byly řešeny u Evropského soudního dvora v Lucemburku, tak máme poměrně eh, specifický systém, se kterým můžeme žít. A i z mých zkušeností praktických jakožto právníka, já jsem neobjevil skutečně nějaké větší mezery, které by zákonodárci museli zalepovat jaksi. Možná to platí s jednou výjimkou a to jsou ty hate speech, nenávistné projevy. Protože tady je to jiné, protože na rozdíl od jiných porušování práv, tak nenávistné projevy a ostatní eh, pomluvy a tak dále závisí velice na okolnosti toho daného případu. A víte, může to vyžadovat eh, více cílený mm, systém. Stayton povinnost článek 15 směrnice e-commerce Myslím si, že Evropský soudní dvůr už odpověděl na tuto otázku v tom konkrétním rozhodnutí, když hovoříme o konkrétním monitorování povinností a ne o povinnosti obecného monitorování, tak jsme na té bezpečné straně, to znamená, jsme na té straně, kterou povoluje článek 15. Máte pravdu, že když mluvíme z technického hlediska, když bychom potřebovali filtrovat nějaký konkrétní obsah, tak bychom museli filtrovat všechno, ale na to eh, se nedíváme ani tak technicky podle článku 15, ale spíše z právního hlediska. A pokud bychom museli eh, filtrovat jen eh, konkrétní právní porušení, to je vlastně to, co článek 15 povoluje, je tam a nikoliv, je to tady ta právní povinnost filtrovat. A možná ta územní eh, oblast působnosti aplikace, to byla otázka pana spolupředsedy, tak samozřejmě já si myslím, že nemůžeme očekávat, že pokud pos, co se týká digita, aktu o digitálních službách, nemůžeme očekávat, že bude uplatňován mimo Evropskou unii, protože nemáme kompetence na to, abychom to vymáhali. Ale můžeme stanovit určité standardy, určité normy vně Evropské unie, kterou třetí státy budou muset respektovat. Například DMCA se podívejme, jaké stanovily standardy a já jsem pracoval jako právník v mém profesním životě a zástupci platform mi říkal, eh, vlastně není, my zde má, nejsou v Evropě standardy jako DMCA, ale ano, my tady máme tedy tu směrnici o e-commerce, která stanovuje standardy, takže to je tolik k tomu asi. A ano, aktivní, pasivní rozlišování, to byla vaše otázka. Já jsem fanoušek. Byl to, byl to case, byl tam případ, case law. Samozřejmě poté to se rozvíj, vyvíjelo v terénu podle směrnice o e-commerce, podle některých bodů odůvodnění. Bylo, máme určité do, dobrou ideu, jaké je rozlišení mezi aktivní a pasivní odpovědností a také Evropský soudní eh, dvůr vlastně vydal rozhodnutí o stanovení pozitivních eh, pravidel. Je to článek 14, to je aktivní role, ale tam se hovoří o ústřední roli, jak například pozitivní odpovědnost v rámci pozitivního copy, copyright, ta stanovená pravidla. Já si myslím, že je správné rozlišovat aktivní Eh, dodržování, protože, protože oni mají jiné povinnosti řádné péče, než ti, kteří eh, jsou na té straně pasivní odpovědnosti. Děkuji. Takže všechny otázky, myslím, byly zodpovězeny. Takže tímto můžeme uzavřít toto druhé kolečko nebo druhý panel. A třetí panel, tady dám zase slovo mému spolupředsedovi. Takže teď se dostáváme k třetímu a poslednímu panelu, to je, který budeme mít dnes. Bude to takový kulatý stůl, kde bude pět eh, zástupců eh, senior public affairs manager pan Razvan Antemir. Potom zde máme asociaci evropských spotřebitelů paní Marian Fernández Pérez Potom eh, Head of Commercial Law, pan Zalando, Airbnb, který zastupuje ředitel pro veřejné politiky, pan Patrick Robinson, potom Euro ISPA, Asociace poskytovatelů Evro- internetových služeb, zastupuje pan Kamehaty a Google, který zastupuje manažer pro evropské politiky pan Milan Zubíček. Takže já bych tedy rád dal slovo panu Razvanovi Antemirovi, se, se, pro, aby nám tedy prezentoval své stanovisko. Děkuji za to, že jste nás pozvali k dnešní zajímavé výměně názorů. AIM je, jsou výrobci e, e, značek malé, velké, e, takže to byly investice do výzkumu, Ehm, bezpečnosti produktů, ehm, ehm, věrohodnost spotřebitelů a tak dále. Pokusím se to pojmout co nejstručněji. Jedna z hlavních otázek, před kterou naši členové stojí v kontextu těchto diskusí, je otázka nelegálních obsahů na platformách a konkrétně i nedostatek dostatečně proaktivního prostředí u platform, tak abychom zabránili tomu, že tyto ilegální výrobky nebo zboží se nedostanou ke spotřebitelům. Podle Evropského úřadu pro duševní vlastnictví, tak eh, padělky jsou asi 70 celkových dovozů do EU, asi 120 miliard ročně to dělá. A viděli jsme navýšení asi 30 za poslední tři roky. Myslíme si, že toto je, jsou vysoké náklady pro spotřebitele a také pro ekonomiku jako takovou v EU. Mohu vám dát příklad z takového hlavného systému RAPEX Evropské komise nebezpečná zboží jsou, notiv, jsou identifikována, pak tady můžeme rozpoznat tendence, e, co je, e, jsou nebezpečné produkty. A více jak 80 nebo 90 těchto produktů, které najdete v Rapexu, e, tak to jsou nebezpečné výrobky nebo zboží a velké procento z nich má být určeno pro děti. A proto e, to jsou důležité otázky, kterými se zabýváme. E, my to chápeme tak, že nelegální produkt nebo zboží jsou, je zboží, za které nikdo na konci nenese zodpovědnost. Takže to znamená, že nikdo není zodpovědný za škod, to, jakou škodu to způsobí. E, takže je zapotřebí tady vytvořit standardy v EU zároveň Nesmíme zapomínat na to, že tu není nikdo jiný v ekosystému, kdo by eh, měl tak velkou kontrolu nad tímto tokem jako eh, platformy například, nebo eh, jsou to lidé, jsou to poskytovatelé cloudu, nebo jsou to dopravní agenti a tak dále, provozovatelé. A ti jsou velmi intenzivně začleni do každého kroku tohoto procesu a to je to, co říkal předřečník pan profesor Nolke. Jejich kroky nebo nedostatek jejich akcí vede k tomu, že tady máme více nebo méně nelegálních produktů v tomto ekosystému. Takže eh, se, eh, řeknu to velmi stručně, co bychom potřebovali od evropských institucí v této fázi? je rámec, který bude motivovat pro aktivní angažovanost, tak abychom se postarali o to, že eh, Eh, eh, tyto věci nebudou prezentovány spotřebitelům. Eh, milionů nebo zásilek tady máme, to znamená, můžeme to identifikovat z různých platform, ale Myslím si, že všichni budou tady souhlasit s tím, že to zdaleka ještě není dostačující. Musíme se věnovat zvyšujícím se objemům nelegálních produktů a škodlivých obsahů, pro spotřebitele. Chtěl bych ještě zmínit to, že některé už zprávy už byly zveřejněny. Eh, pro nás jako výrobce těchto eh, značek je důležité, kolik toho bylo odstraněno a kolik tady ještě pořád toho je protože se některé produkty nepodařilo odstranit. <clears throat> Takže cílem eh, podle našeho názoru by mělo být, aby všichni tito aktéři se věnovali těmto otázkám. Mělo by mělo být hlavně cílem abychom věděli, jaké možnosti dnes máme. Tady nejde jenom budoucnost, jde o výzvy, které tady máme už dnes. Snažíme se vytvořit takovou, takovou pozici, kdy si budeme říkat, co by se dalo udělat už teď, abychom napomohli situaci. E, už bylo zmíněno, e, e, že je téměř neuvěřitelné, že mnohdy neznáme eh, uživatele, musíte být schopni uzavřít ty mezery nebo eh, ty, ty kterými to proniká. Eh, bylo tady Máme tady postupy pro eh, porušení, pro tresty při porušení. Eh, a pak jeden důležitý bod, sdílená data se s výrobci značek a z úřady, tak abychom se dostali ke zdroji. Tak jak už ostatní řekli, musíme se dostat ke zdroji eh, této, těchto obchodů, než bychom chytali jednotlivce nebo na ně uvalovali nějaké sankce pro porušení závazku. Tak a teď přejdeme k druhé prezentaci. Rád bych předal slovo eh, paní Marian Fernández Pérez eh, z mm, Biofor. Prosím o její prezentaci. Děkuji. Marian Fernandez. I work at BEUC, the European Consumer Organization. We represent 45 consumer organizations from across 32 countries. Um, I'm not sure. Okay. Okay. Okay.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 Thank you very much. Uh... Děkuji. Ano, dnes zde já přesně nevím, co z toho zaznělo je pozitivní a negativní, ale já bych se chtěl podělit s vámi o pár faktů. My, jakožto Zalando, Uh, už ak- jsme aktivní v 17 zemích a se 30 milionů evropských zákazníků. Náš business model vypadá následovně. Máme hybridní uh, platformu, která je kombinace tradičního obchodu, tradičních aktivit s platformou a poskytujeme služby v našim eh, klientům na platformovém trhu. Znamená to, že my eh, poskytujeme také eh, doplňkové služby na našem trhu Zalando. Dnes se zde hovořilo o směrnici o elektronickém obchodu, která nestanovuje povinnost obecného monitoringu nebo obecného ručení. Nicméně neznamená to, že by nezohledňovala na náležitým způsobem to prostředí. Je nutné, aby eh, ty prodeje byly eh, bezpečné. Zejména eh, vycházíme z čísel OECD, a konstatujeme, že dochází k vyššímu počtu porušování pravidel a třeba padělání nebo prodávání falš, nabízení falšovaných výrobků. Vycházíme z našich zkušeností, které můžeme popsat v rámci dvou pilířů. Pilíř jedna, pilíř dvě. to je harmonizace. První bod, máme dostatečný čas, abychom tedy kontrolovali ty procesy, než je tedy uvedeme eh, skutečně v život na naší platformě. Srovnatelný návrh byl předložen v loňském loce, v roce německým tím združením spotřebitelů. Spoč, skládá se ze dvou aspektů. Za prvé je tam obecná výjimka monitority a ručení, ale druhý krok stanovuje povinnost provádět pouze legitimní eh, prodejní operace na trhu. A to vlastně vede ke zvýšenému ručení, ke zvýšené odpovědnosti platform. Za druhé, co se týká povinnosti náležité péče, na základě našich rozvíjejících se Procesu se v roce 2019 zvýšil počet požadavků, takže platforma operuje takové modely, které vyžadují většinou stejné e, procesy jako ty největší e, platformy, které působí na trhu. Zohledňují se různé modely platform a pilíř 2 se týká harmonizace stávající direktiva směrnice musí být tedy uplatňována v rámci národní legislativy. Je to samozřejmě velká výzva a za druhé nepřímá diskriminace, když vlastně ta platforma působí intenzivněji v některé, v jedné zemi než v druhé. Máme zde určitou regulaci, která by mohla toto napravit. Já vás žádám za prvé, abyste zvážili modely platform bezpečného přístavu, to je jedno možné řešení, a za druhé, abyste uvažovali o flexibilitě jednotlivých platform, aby se dosáhlo větší Eh, aby, a za třetí návrh je, abyste, aby to bylo nařízení a nikoli v směrnice. Děkuji. Děkuji. Teď chtěl třeba slovo panu Petru Kromecovi z Airbnb. Prosím ho jeho prezentaci. Přeji hezké odpoledne. Také bych chtěl poděkovat výboru za to, že mě jsem pozval, abych pohovořil. Vedu tým Airbnb, práce jde o zájmy ehm, našich ehm, hostů ehm, eh, a eh, hostitelů po celé Evropě. Pracuje na všech úrovních, abychom zajistili účinnou regulaci na národní, regionální, evropské úrovni. Jak asi už víte, tak eh, jsme tak také eh, online tržiště, které dává lidem možnost hm, odhalovat různé možnosti ubytování a získávat zkušenosti po celém světě. Eh, lidé využívají naší platformy, aby generovali dodatečný příjem, aby rozvinuli podnikatelskou činnost a aby také hm, mohli eh, být hostiteli. A jak už bylo předtím řečeno, byli jsme založeni v roce 2008, dlouho poté, co se zrodila směrnice e-commerce. Myslíme si, že hm, zakládajícími pilíři jsou pilíři, které jsou stále platné, do budoucna. Teď v Evropě v roce 2014 jsme se instalovali, neustále jsme zlepšovali náš úmysl, chtěli jsme hrát pozitivní, konstruktivní roli v rozvíjení nové politiky a v komunitě, která nás používá. Směrnice e-commerce a zvláště eh, za princip původu, země původu byly důležitými hybnými silami toho, že jsme rostli tady v Evropě. Eh, jsme velice komplikovaný biznis. Ehm, poskytujeme služby ve v každém členském státě EU. Eh, sbíráme, platíme daně v každém členském státu, usnadňujeme dopravu a cestování mezi každým členským státem EU e a máme dopad v, ehm, na život v každém členském státě. Náš přímý dopad tady v roce 2008 2018 se odhadoval na víc jak 36 miliard eur. A to, co naši hostitele vydělávají, e, e, to je to, co vydělávají na platformách. Důležitým případem e, v Evropském soudním dvoru tento případ ukázal, že služby, které poskytujeme v EU, jsou služby, které jsou řízeny o ECD, ale to neznamená, že naše služby nemohou být regulovány nebo Eh, protože eh, směrnice eh, by poskytuje i ochr, poskytovala ochranu. Ne, jak nám ukazuje mm, to, co už implementujeme, tato nařízení, ta jsou v souladu se směrnicí e-commerce. V posledních letech jsme byli schopni mm, mm, implementovat různé rámce v nejrůznějších regionech napříč EU. Věnovali jsme se důležitým otázkám jako bydlení, cestovní ruch, bezpečnost e, v místech jako Andaluzie, Dánsko, v Hamburgu, Francii, Portugalsku, Estonsku a v deseti tisících jiných mm, oblastech. Například 2019 jsme generovali víc než 58 milionů eur na daních eh, z cestovního ruchu, jenom třeba se to týká francouzských měst. Eh, tento, tento offline rámce ty nemusí vytvářet konflikt ke směrnici o e-commerce nebo k principu země původu. Eh, soud řekl, že je to výzva, výzva, která ukazuje, jak důležitá je tato kombinace offline a online, jak to může být efektivně aplikováno. To může být obtížné obtížné ve fragmentovaném trhu. Já to často používám, abych ukázal, jak různá nařízení platí třeba v Barceloně, v Berlíně, v Bratislavě. A to vytváří veliké výzvy, ale hlavně toho se chci, místo toho se chci soustředit na něco eh, jiného. Jak bychom mohli eh, motivovat platformy, aby eh, dělali věci v zájmu spotřebitelů? A máme tady, mm, snažíme se velmi ochraňovat spotřebitele pro eh, hostitele, eh, tak abychom zajistili eh, dobrou kvalitu ve prospěch našich spotřebitelů, například bezpečné platby, mm, ID mm, verifikace a používáme různé metody, abychom posoudili rizika pro spotřebitele. A škodlivé účinky, eh, eh, jde o to, aby nebyly eh, online. Směrnice e-commerce mm, nám neposkytuje dost jasnou představu o tom, jak by ty kroky, které děláme, mohly být užitečné v oblastech, kde působíme. Některé platformy se vyhýbají těmto opatřením, aby na sebe neuvalovaly další břemena, například Itálie nebo jiné země. Mm, stávají se tady jde o e, vybírání e, daní e, u hostitelů, jsou to konkurenční platformy. Takže si myslíme, že, že DSA by mohlo zvážit spoustu této práce, která byla odvedena. Máme méně fragmentovaný digitální trh Měly by být jasné role, zvláště bych chtěl zopakovat to, co bylo řečeno o e, e, režimu. My víme, že to není dostatečně harmonizováno, nebo že to není ještě e, dobré pro celou diverzitu platform, které existují v Evropě. A budeme se těšit, že budeme spolupracovat s výborem INCO a s ostatními aktéry v následujících měsících. Děkuji vám. Thanks to Mr. Patrick. Děkuji panu Patriku Robinsonovi a nyní dám slovo panu Merkem Hatifovi k jeho, jeho prezentaci. Děkuji za pozvání. Euroispia je asociace poskytovatelů eh, internetových služeb, představuje 2500 poskytovatelů internet, služeb na internetu celého řetězce eh, a většina z nich jsou malé a střední podniky. Jako součást této diskuse Eh, Parlament navrhnul zprávu z vlastní iniciativy a toto je součást konzultací. Euroispa eh, vypracovala dokument s jakými si vůčími principy, eh, který můžeme poskytnout výboru a všichni účastníci si mohou také kopii stáhnout z našich webových stránek. Já se zaměřím jenom na výběr takových čtyř bodů. Za prvé, otázka omezené odpovědnosti a záruk. My jsme přesvědčeni, že to by mělo být zachováno, bylo to účinné. Kritici, kteří říkají, že toto potřebuje odstranit nebo podstatně omezit, pracují s chybnou koncepcí je to argument pro to, aby, jako bychom chtěli, aby naši členové agresivněji vystupovali proti ilegálnímu kontek, kom, obsahu. Ale to není pravda. Je to naprosto v souladu, nebo je to v, je v moci zákonodárce, aby vyžadoval od našich členů aby eh, jak si eh, konali v případě, že je to eh, ze zákona v pořádku. Takže není potřeba toto ještě doplňovat další hrozbou Eh, přímo za, eh, zárukou nebo odpovědností za obsah, který je zprostředkován. Třeba, jestliže by nová legislativa si přála, abychom rychleji a efektivněji třeba eh, zasahli proti teroristickému obsahu a bude to a třeba sociální médium toto nerespektuje, tak může legislativa tuto firmu vystavit sankcím za nedodržení legislativy ale eh, ne, eh, má smysl dělat z takové eh, organizace, organizaci teroristickou a vystavit ji protiteroristickému zákonu. Takže já se domnívám, že je vhodné zavést určité nové oblasti regulace, ale teď třeba budu hovořit o konkrétních případech, kde je to zvlášť žádoucí existující kategorie ochrany eh, ve směrnici pro e-commerce, eh, pro hotovostní služby, eh, hosting profilů a podobně. Ale to zřejmě funguje, ale tady je nová kategorie online platform, které mají nové charakteristiky a které mají velký vliv a které zřejmě v době, kdy se směrnice přijímala, ne, nebyly s nimi zkušenosti činnosti. A je potřeba uznat a e, identifikovat novou kategorii, která bude potřebovat odpovídající regulaci. Zatímco tradiční hostingové služby, třeba v případě webových stránek nebo, e, nebo třeba e, ukládání e, dát na záložní server a podobně, eh, což jsou jaksi tradiční aktivity, tak těch by se to netýkalo. Takže je otázka praktických mechanismů, které eh, aby mohly být vůbec oplatnitelné. Další věc se týká vyváženosti pravidel. Je to e, v souvislosti s bezpečným přístavem. My jsme pozorovali, že test skutečné vědomosti v rámci bezpečného přístavu, kdy to vyžaduje proaktivně vyhledávat nezákonný obsah a současně znemožňuje pro většinu poskytovatelů pozastavit konsenzus e, tedy e, vyřešení stížnosti, protože e, některé velké, třeba americké platformy skutečně pozastaví ten obsah z důvodu nějaké stížnosti, ale u malých operátorů je to nepřijatelné riziko. Rozšíření e, ochrany odpovědnosti by mělo, a jestliže by mělo vyžadovat více proaktivního vyhledávání obsahu, tak eh, je potřeba také eh, mechanismus eh, v rámci ochrany jaksi dobré víry z poskytovatelů a je potřeba se zaměřit na procesní ochranu, transparentnost, nezávislost rozhodování, no, notifikování DSA to je příležitost, pane, jak jste říkal, pane předsedo, je to příležitost se podívat na typ regulačního prostředí horizontálně pro informační společnost. A já doufám, že tyto myšlenky budeme moci dále jaksi prosadit. Děkuji. A nyní poslední řečník, pan Milan Zubíček Eh, má čtyři minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jste mě pozvali, že jste zorganizovali tento workshop. Není to vůbec jednoduchý úkol být posledním eh, řečníkem. Jmenuji se Zubíček, takže jsem poslední v abecedě, takže jsem na to zvyklý. Rád bych zdůraznil, že směrnice umožnila tomuto obchodu růst a také vlastně Eh, mnoho z těch principů už zde dnes byly uvedeny, jsou stále relevantní po 20 letech současně. Samozřejmě máme, nemůžeme se nikdy vyhnout těm problematickým obsahům eh, na internetu. Máme určité investigativní technologie a lidské zdroje, abychom lépe řešili problematické uh, Eh, obsahy. Dosáhli jsme značného zlepšení, pokud jde o smazávání nenávistných projevů a spolupracujeme s se subjekty zde v Bruselu a na mezinárodní úrovni eh, i do budoucnosti také co se týká té online odpovědnosti. O tom mám zde určité také kopie na papíře, eh, které si můžete potom vzít. Obvykle si myslíme, že ty výzvy je potřeba řešit se sdílenou odpovědností mezi vládami, společnostmi, s občanskou společností a uživateli a my to nadále budeme dělat. Je zde mnoho principů, které zde už nezazněly, principů jako potřeba harmonizace za legislativy v Evropské Evropské unii, princip země původu, podporu inovací. Viděli jsme mnoho studií, které ukazují, že směrnice pomohla podpořit inovace v EU a ochrana příslušných systémů. Také by to měla být příležitost pro vyjasnění některých z těchto systémů a já o tom trošku později se zmíním. A nakonec je potřeba zajistit ochranu základních práv, zejména zakázáním eh, stanovení určitých eh, povinných monitorovacích skupin. Po zmínění těchto klíčových principů, jak by ta reforma měla vypadat? Za prvé změny zákonného režimu musí stanovit jasný eh, rámec pro odpovědnost a ten neměl neměla by být vlastně eh, vymáhána odpovědnost bez pozitivní znalosti toho, že došlo k porušení. Mělo by pomoci kontrolním týmům eh, zpracovávat informace rychleji a efektivněji a také podporovat, eh, pomáhat proti zneužívání. Za druhé, ten režim zodpovědnosti by se měl soustředit pouze na nezákonné obsahy, tak aby řešení tady těch zákonných obsahu bylo řešeno jinak a nedocházelo k, aby nebyl omezen přístup k informacím. Potom harmonizace mezi aktivitami. Podívejme se na produkty Google, co je vhodné například pro další platformy jako YouTube, to třeba nemusí být vhodné pro jiné eh, věci jako Gmail, YouTube a tak dále. Je potřeba respektovat soukromí uživatelů, když, protože jsme ve výboru IMCO, je důležité diskutovat o tom, jak zavést takový rámec, který by skutečně podpořil eh, tyto platformy, zejména ty malé, protože jak už jsme pozorovali, tak ti Eh, jsou zde ty velké platformy, které a myslím si, že vlády by měly nabídnout dostatek zdrojů k tomu, aby podpořili malé, malé projekty, eh, měly by se podporovat investice pro sdílení databází a dělat více pro to, aby se podporovaly malé a střední podniky ten zákon by měl být založen na principu, aby se žádný hráč nediskriminoval. A dále, jak už říkal kolega, měli bychom podporovat určité eh, závazné principy eh, zodpovědnosti, tak aby šli ještě nad rámec té regulace, aby detekovali a odstraňovali ty nezákonné eh, obsahy, aby se případně. Takže ty služby jsou, mají nedostatečné pobídky k boji proti těm škodlivým obsahům. Eh, odstraňují je na vlastní riziko a je potřeba skutečně za, podpořit platformy v tom, aby vyhledávali a odstraňovali tyto obsahy, které porušují a na závěr bych skutečně velmi poděkoval za pozvání a těším se na další spolupráci, případně s výborem MKO. Děkuji panu Zubíčkovi z Google a já nyní otevírám diskusy. Máme však velice omezený čas, takže prosím jen velmi málo otázek. Česká kabina děkuje za pozornost, je 18.30 a tlumočení končí